Dobrý den, tak vás e, kolegyně a kolegové vítám a zahajuji naše dnešní zasedání. První bod e, bude společná rozprava týkající se rozpočtu na rok 2012. Je to zpráva pana